pořadu jednání, kde jde také o otázku k ústnímu zodpovězení ze strany pana Periše a jde o středomorskou stravu. Budeme se držet eh, našeho pořadu jednání. Máte pět minut, prosím. Well, well, Mr. President. Pane předsedo, já mám opravdu velkou radost, že vy se držíte středomorské stravy a svědčí vám. Jako předseda zemědělského výboru mohu říct, že tady máme celou škálu témat. V jednom okamžiku mluvíme o přepravě zvířat, to je velice důležité téma, a teď tady máme další nesmírně důležité téma, a totiž středomorskou stravu. A to je jedna z věcí, které musím dělat jako předseda zemědělského výboru. Vzhledem k tomu, že Rada ministrů, která se konala 16. července loňského roku, pardon, roku 2007 v Bruselu, při této příležitosti komise zopakovala podporu nominace středomorské stravy jako nehmatatelného dědictví, světového kulturního dědictví UNESCO. Příslušný výbor se tím začal zabývat. Má Evropská komise v úmyslu navrhnout nějakou specifickou a koordinovanou strategii na podporu této nominace? Protože teď už se k tomu hodně blížíme. Já, jak už jsem říkal, zastupuji zemědělský výbor, ale myslím si, že zřejmě zastupuji všechny poslance, když mluvíme o stravě. Protože jedna z úžasných věcí na Evropě je rozmanitost a kultura, a k rozmanitosti a kultuře samozřejmě rozhodně patří naše jídlo. Středomořská strava je velice dobrá. Možná si říkáte, co to je. O tom bychom dnes mohli hodně mluvit. Ale v zásadě je to strava, ve které je hodně olejnatých ryb, olivového oleje, ovoce a zeleniny. Není pochyb o tom, že je to jídlo velice chutné, velice dobré. A když se na mě podíváte, na to, jak jsem velký, jistě pochopíte, že mě taky chutná, ale je to také zdravá strava. Je to dobrý zdroj příslušných kyselin, tuků, antioxidantů. A to je kombinace, která může vylepšit úroveň cholesterolu a zabránit chorobám srdce. Výzkum v lékařské oblasti také ukazuje, že to může pomoct takovým věcem, jako je demence. A když jedete do středomorských zemí, vidíte, že lidem se tam dobře žije a nejenom těm, kteří žijí přímo v těch zemích. I ti z nás, kteří jezdí do středomorských zemí, se tam líbí, zvlášť když jedeme za sluníčkem. A také se chceme dobře najíst. Já myslím, že je to něco, co opravdu musíme brát vážně. Ve světě, kde stále zjišťujeme, že všechno je všude stejné. A je možné, že nám vyrůstá nová generace, která bude bombardovaná řetězci rychlého občerstvení. Já tady nebudu všechny dnes jmenovat, ale řetězce rychlého občerstvení se skutečně dostávají do celé Evropské unie. A já myslím, že nesmíme zapomínat, že oni mají své místo, ale skutečně by bylo strašné, kdybyste v dalších letech jezdili po Evropě a naráželi jste jenom na rychlé občerstvení. Když projíždíte určité části Ameriky, zvlášť západní pobřeží, Nevidíte tam nic jiného, jen rychlé občerstvení. A to rozhodně v Evropské unii nechceme. A proto si myslím, že musíme podpořit středomorskou stravu a myslím, že je velice dobré z hlediska rozmanitosti a kultury, abychom to udělali. A také si myslím, že v budoucnu se budeme muset zamýšlet i nad dalšími formami stravy v Evropské unie. Chtěl bych dnes zdůraznit, že rázhodně hodně podporuji středomorskou stravu ale nevystupuji tady jen jako předseda zemědělského výboru, který podporuje středomorskou stravu, protože si myslím, že v Evropské unii máme i jinou stravu, která je stejně dobrá. Má jiné vlastnosti, jiné výhody. Je to jiné jídlo. Takže já si myslím, že toto je začátek. Přijdou ještě další věci. A skutečně bych chtěla vědět, jak má komise v úmyslu podpořit tuto žádost v průběhu tohoto roku. Protože, jak jsem říkal, doufáme, že středomořská strava získá toto místo a těším se také na to, že si pochutnám na této stravě v budoucnu. Děkuji. Děkuji, konego Pareši. A nyní má slovo pan komisař Špidla, aby reagoval za komisi. Pane předsedo, vážené dámy poslankyně, vážení páni poslanci. Úvodem bych rád zdůraznil význam zdravé stravy pro prevenci nemocí jako poslancům evropského parlamentu je vám známo že bílá kniha strategie pro evropu týkající se zdravotních problémů souvisejících s výživou nadváhou a obezitou kterou přijala evropská komise dne. thirty května two thousand and seven slučuje všechny politiky společenství jež mohou přispět ke zlepšení stravovacích návyků a prevenci obezity. jedná se zejména o opatření v oblasti veřejného zdraví stravování dopravy regionální politiky sportu vzdělávání statistiky jakož i zemědělské politiky. jedním z nejlepších příkladů je iniciativa komise spočívající v celoevropském programu dodávání ovoce a zeleniny do škol cílem tohoto programu je přispět k tomu abychom našim dětem usnadnili zdravější start do života. bude zahájen na začátku školního roku two thousand and nine two thousand and ten s ročním rozpočtem ninety milionů eur na nákup a dodávku čerstvého ovoce a zeleniny do škol. pokud jde o specifickou otázku která byla vznesena jedním z poslanců parlamentu totiž o žádost o zařazení středomořské stravy na seznam světového kulturního dědictví unesco můj předchůdce marcos eh, kyprianou vyzvedl toto téma na zasedání rady ve složení pro zemědělství v červenci. two thousand and seven komise tuto iniciativu vítá neboť může přispět k podpoře zdravých stravovacích návyků v celé evropské unii. evropská komise ovšem nemá formální pravomoc k podpoře takové žádosti v rámci organizace unesco jelikož není jejím členem a tudíž se nemůže účastnit rozhodovacího procesu. přesto doufám že účastnické státy se svou žádostí v unesco uspějí a že se jim dostane náležité podpory ostatních členských států evropské unie. děkuji comisario entramos en el turno de oradores que intervienen en nombre de los grupos parlamentarios y en primer lugar. Eh, děkuji a nyní ve jménu frakcí paní Migueles Ramos, tři minuty. Já bych na úvod chtěla poděkovat panu komisaři a komisi jako takové za vyjádření podpory této žádosti této přihlášky zařazení středomorské stravy. Ale uvědomujme si, že se jedná vlastně o kulturní statek, protože eh, v podstatě se nejedná jenom o jídlo. Je pravda, že středomorská strava hraje důležitou roli v rámci zdravého životního stylu a předcházení nemocem, způsobeným ehm, nesprávnou stravou. stravou. Ale ta koncepce středomorské stravy, a tady chci vlastně doplnit to, co jste řekl, eh, jde ještě dál, protože je to celý životní eh, styl, ehm, způsob, jakým způsobem jíme, je to vlastně spojeno i s tím územím, na kterém se tato strava praktikuje, kultura, která se vyvíjela po celá staletí, tradice, festivaly, které se točí kolem jídla. A to všechno je tedy něco, co s tou stravou souvisí. A když si takto vysvětlíme, co to pro nás znamená, ta středomorská strava, a vzhledem k tomu, že vidíme, že komise má velmi dobrou vůli spolupracovat, tak si myslím, že i když komise není přímo oficiálně členem UNESCO a neúčastní se rozhodovacího procesu UNESCO, tak si myslíme, že by mohla komise alespoň nepřímými kroky podpořit tuto přihlášku a nepochybně, nepochybně by to mělo eh, příznivý dopad na ty osoby, které hlasovat budou. Například by mohla komise udělat eh, určité oficiální prohlášení, jimž podporuje tuto žádost. Prostě určitou míru podpory protože jsou i další mezinárodní organizace, třeba Světová zdravotnická organizace nebo akademická vědeck, vědecká komunita a ty všechny se vyjádřily eh, a dali svoji podporu. Pokud jde o eh, samotné řízení této záležitosti, tak eh, samozřejmě předpokládáme, že komise by se zúčastnila určitých přeshraničních aktivit, které budou zorganizovány. Jeden ze států je, do které se, z které se hlásí, je Maroko, k Marocké království. A teď máme vlastně rok mezikulturního dialogu, takže vzhledem k zájmu komise o podporu zdravého životního stylu je to velmi důležité. Komise by mohla také pomoci eh, získat eh, podporu dalších lidí prostřednictvím eh, diplomatické práce vzhledem k tomu, jakou úctu komise požívá ve Středomoří i mimo Evropskou unii a dokonce i dál. Komise by rovněž mohla být k dispozici pro účast na aktivitách, které byly navrženy v uplynulých měsících v celé řadě různých oblastí. Děkuji a nyní má slovo paní pan Malčakis. Mikro. Vielen Dank, Parish, für die... Eh, děkuji za tuto otázku panu Perišovi a děkuji také komisi za to, že ji zodpověděla. Evropu, Evropa ve světě má mnohé výdobytky, naše sociální systémy, naše móda a tak dále a také strava. A já si myslím, že děláme dobře, když do popředí stavíme ten nejzdravější životní styl a stravu, a to například středomorskou. To je něco, co je typického pro ostrov Kréta, eh, Jižní Itálii, Řecko. Odtamtud vlastně pochází tato strava. A jak pak říkal pan, jak si říkal pan komisař, důležitou složkou je olivový olej. Tento evropský produkt bychom tady měli velmi dobře chránit. K této stravě potom patří také eh, mnoho zeleniny, ovoce a také celozrný chléb a proto také vítáme například program ovoce do škol, potom k tomu patří také ryby a jiné potraviny a například také víno. Je to vědecky dokázáno a je to také eh, výsledek zprávy eh, z Británie ze září 2008, že tato strava přispívá ke snížení kardiovaskulárních chorob a také to snižuje diatypes eh, typu 2 a její výskyt. Také výskyt rakoviny, Alzheimerovy choroby a Parkinsonu. To vám ukáže také každý hřbitov na ostrově Kréty. Pokud se tam podíváte, tak vám to bude jasné. Proto musíme učinit vše proto, aby tato strava se šířila také více v Evropě, měla stále více e, zastánců a je velmi důležitý krok, abychom toto zařadili na seznam UNESCO. Pokud Čína, Indie, e, přebírají určitou vládu nad světem, tak to má několik závažných dopadů. Zdravotní stav ve světě se bude zhoršovat. Dochází k stále většímu hromadnému chování zvířat, má to dopady na životní prostředí, produkce metanu, většina masa je hovězí a proto je velmi důležité, abychom učinili tyto kroky a ještě jednou děkuji panu Perišovi. Děkuji kolego. Teď máte slovo ve jménu frakce UEN. Na jednu minutu pan Musumeči. Pane předsedo, pane komisaři, kolegové, rozhodnutí Evropské unie podpořit eh, uznání středomořské stravy jako kulturní dědictví UNESCO posvěcuje především právo na ochranu identity národů ve vztahu k jejich území. Ale institucionální závazek na kterém se podílejí Itálie, Španělsko, Řecko a Maroko, se nemůže omezit pouze na to, že se získá prestižní uznání. Myslím si, že bychom měli znovu podpořit eh, čím dál křehčí vzkaz, vztah eh, zemědělských produktů s eh, každodenní konzumací. To znamená, že musíme informovat eh, spotřebitele o zdravých výrobcích a o jejich eh, sezónním charakteru. Musí být přirozené bez aditiv a konzervantů. Mezinárodní vědecká obec potvrzuje, že konzumace těchto přirozených produktů, například naše ovoce nebo nebo eh, olivový olej, nebo tedy z těch eh, ovocí eh, třeba sicilský červený pomeranč snižuje případy mortality a to je cíl, který nesplňují jenom středomorské země a komise musí být protagonistou těchto snah. Děkuji. Na dvě minuty za frakci GUE NGL kolega Pedro Guerreiro děkuji, pane předsedo. Iniciativy, které usilují o podporu a záchranu kultury národů, především pokud jde o stravování, jako například tato kandidatura středomorské stravy na uznání ze strany UNESCO jako dědictví, to mně připadá jako velmi skvělá iniciativa. Splnění takovéhoto cíle by mohlo vést k tomu, že by se ještě více prosadilo stravování, které je uznáváno jako velmi zdravé celou vědeckou obcí. Základem jsou produkty jako olivy, ryby, byliny, víno, ovoce, zelenina, maso, které pocházejí ve středomořské, které se pěstují ve středomořské oblasti. Je třeba tedy vést politické iniciativy a je třeba přijmout opatření na podporu tradiční středomorské diety, především v rámci SZP a ve spol- v rámci společné rybolovné politiky. Jedná se o opatření na podporu rodinného zemědělství a také rybolovu v těchto oblastech, aby tím eh, bylo zaručeno, že se bude podporovat eh, také dynamizace takzvaných trhů blízkosti, kde se tedy eh, kupují produkty vypěstované, vyprodukované produkované v regionu. Je třeba přijmout opatření, která půjdou ve prospěch populace. Je třeba tedy zaručit produkci těchto kvalitních výrobků. Jedná se o opatření, která musí přijmout Evropská komise. Děkuji. A teď individuální řečníci a jako první z nich pan Capulo Santos, který má slovo na dvě minuty. Mikrofonu. Pane předsedo, dámy a pánové, drazí kolegové, není snadné, abychom měli spojeny tři důležité věci zdraví, kulturu a ekonomiku. A v tomto případě tomu tak je. V případě středomorského stravování z hlediska zdraví už zde není žádná vědecká pochybnost, pokud jde o výhodu stravování, které je založeno na přírodních eh, a čerstvých eh, produktech eh, ovoce, zelenina, olej, ryby a také mírná konzumace vína. Z kulturního hlediska systémy produkce a transformace těchto výrobků jsou propojeny s tradičními technikami, které jdou ještě nad rámec řecko-římské kultury a v mnoha aspektech jsou velmi přítomné v technikách a životě populací v této oblasti. Z technického a ekonomického hlediska takové věci, jako je zemědělství, rybolov a turismus, mají velký význam pro život těch pobřežních regionů. A je to důležité také z hlediska sociálně-ekonomických dopadů těchto aktivit. Zajímavé je, že eh, v případě konkurenceschopných produkcí Evropské unie, které vždy čerpaly podporu z rámce SZP. A z tohoto hlediska je třeba přivítat tuto iniciativu španělských orgánů, které usilují o uznání diety, středozemní diety, středomorské diety jako dědictví UNESCO. Myslím se, že to musíme podpořit my všichni, protože to není specifický zájem eh, u které skupiny zemí, ale celé EU. A teď pan Tatarela, jedna minuta. Pane předsedo, pane komisaři, Obezita se stává velkým eh, problémem v celé Evropě, především mezi mladými. Podle odborníků, pokud eh, usilujeme o zdraví našich dětí, tak pravý recept, kterým se máme řídit, je návrat eh, k tradicím středomorské kuchyně. To je jediná pojistka pro život, eh, kterou žádná finanční krize nemůže narušit. Alfonso Jacarino, slavný italský šéf kuchař, který je členem výboru pro uznání středomorské diety jako kulturního dědictví UNESCO. Ve svém výzkumu ukazuje, že návrat k jednoduchým a tradičním jídlům je velmi přínosný pro zdraví. Nejedná se o středomořskou dietu, která je založena pouze na těstovinách, jedná se také o celý životní styl, o velký pohyb, je zde také olivový olej a velmi dobré víno. Má to velmi dobré důsledky pro zdraví, pro obsah cholesterolu v krvi. Také víno, když se používá v malých dávkách, tak má antioxidační účinky. Itálie má díky eh, této stravě primát v oblasti eh, dlouho nebo tedy délky života. Senát Italské republiky nedávno jednomyslně schválil dokument ve prospěch uznání středozemní diety jako dědictví UNESCO. A já bych byl rád, kdyby Evropský parlament byl stejného názoru a kdyby se tím řídila také komise. Děkuji. Kolik času mám, pane předsedo? Minutu a půl. Děkuji. Pane předsedo, pane komisaři, jsem velmi rád a děkuji především předsedovi zemědělského výboru EP, panu Perišovi, za to, že podpořil tuto otázku po slyšení odborníků, které se konalo v tom výboru, v zemědělském výboru. Je nepopiratelné, že středomořská strava je součástí historického a kulturního dědictví lidstva, našeho kontinentu. Je také nepopiratelné, že je velmi přínosná pro zdraví. Náš výbor v bíle, nebo tedy komise eh, v bílé knize proti obezitě hovoří o středomorské dietě jako o velmi vhodném přirozeném léku. Přínos porozdraví je dokázán vědecky a těší se také velké podpoře v zahraničí, třeba ve Spojených státech. A ten koncept se tedy rozšiřuje. A to tak, že už není originální a proto uznání ze strany UNESCO chrání tuto naši zvláštnost a specifičnost. A já bych chtěl říci panu Perišovi, že tou specifičností gastronomické evropské kultury Máme na mysli tedy středomorskou kuchyni, ale není to jediná specifičnost nebo zvláštnost evropského gastronomického bohatství. Pane komisaři, vy jste se držel závazku svého předchůdce. Chcete uznat, že tato strava je důležitá. Já vám za to děkuji. Samozřejmě nemáte rozhodovací pravomoc eh, v rozhodovacím procesu UNESCO, ale můžete diplomaticky postupovat. Děkuji. Teď eh, pan Batilokio na minutu. Pane předsedo, středomořská strava jak podporují, nebo jak eh, říkají studie, tak podporuje boj proti kardiovaskulárním chorobám a je pozitivní pro lidské zdraví ale zde nám nejde o to, že bychom vnutili středomořskou stravu v celé Evropské unii, anebo bychom ji upřednostňovali před jinými stravovacími návyky, která jsou vhodnější v jiných oblastech, ale musíme ji chránit, musíme ji definovat v jejich obsazích a v jejich charakteristikách, abychom ji mohli chránit před imitacemi a kontaminacemi z vnějšku, které by mohly poškodit její obraz a její hodnotu. Takže takto je zhodnocena stejně jako jiné výrazné odrazy evropské kultury, které si zaslouží obranu a podporu na globální úrovni. Je to model, který ve světě je napodobován a proto je důležité specifikovat její zvláštnosti a chránit ji, aby toto zcela evropské dědictví nebylo rozmělněno v moři globalizace. Děkuji. A teď eh, v rámci praxe Catch the Eye je tu pan Sikierský dieta śródziemnomorska zasługuje na ochronę i promocję także předsedo. Děkuji pěkně. Středomorská strava samozřejmě vyžaduje ochranu, vyžaduje e, naši pozornost a to z mnoha důvodů. Je to strava, která je velice oblíbená, populární, ale zároveň je to strava, která představuje vysoké zdravotní hodnoty pro naše zdraví. Je nezbytně důležitá pro všechny generace, to znamená pro všechny generační skupiny, starší obyvatelé, ale rovněž i naši mládež. Zároveň je zde mnoho informací, informací dat, které jsou k dispozici, které se neustále schromažďují v tomto ohledu. A to představuje velice dobrý základ pro obranu a ochranu středomorské stravy. Zdravotní účinky a dopad této stravy jsou jasné, je velice dobrá v boji proti srdečním nemocem, kardiovaskulárním nemocem. A myslím si, že to je důležité pro nás, pro všechny. Děkuji. Děkuji, pan Macakis. Pane komisaři, eh, strava je určitě velkým příspěvkem do dobrému zdraví. Je tady eh, zcela nepochybný eh, vědecký důkaz, že středozemní strava, která je založena na příjmu určité stravy v jižní části Evropy jako Kréta a Kypr, vede k tomu, že tito lidé mohou žít delší život, zatímco americký vliv ona dieta junk food a také průmyslově zpracované hamburgery či čipy a sladkosti vedou k tomu, že lidé vedou kratší a méně zdravý život. Dobrá strava je zvláště důležitá pro děti. A tak se ptám, jestli komise učiní více, daleko více eh, aby zajistila, že členské státy budou podporovat účinným způsobem středomořskou stravu na školách a zakáží eh, eh, takovou stravu, o které je známo, že ničí zdraví eh, dětí v těchto zařízeních. Mimochodem, pane komisaři, já jsem úplně nepochopil, proč nejsme, není tam tady členem OSN. UN? OSN. No. Jura Tomasevská. Slovo má paní Tomaševská lepiej zdrowo odżywiać się i... Vážený pane předsedo, myslím si, že je dobré mít kvalitní stravu a netrpět špatným zdravím, no, to je samozřejmé. Neměli bychom pouze imitovat a kopírovat, řekněme, nějaké moderní typy produkce potravin, protože já se domnívám, že snižování cholesterolu je nesmírně důležité, abychom se dostali do dobré, dobré kondice, tak abychom opravdu Um, žili zdravým životem i do budoucna. A právě v tomto ohledu středomorská strava je nesmírně důležitá. Proto jsem ráda, že se to dostane na seznam UNESCO. Děkuji. A jako poslední vystoupí pan Martinez, můj jmenovec. Pane předsedy, já jsem rád, že je to Brit, náš kolega Periš, který předložil tento text. Takže eh, bylo to tak, jako když eh, římané jeli do Velké Británie nebo na britské ostrovy svého, ostrovy svého času a přinesli tam olivový olej a víno. Ale eh, není rozumné, aby Evropská komise se nevrátila zpátky k následujícím bodům. Především podporu Eh, pro pěstitele, eh, potom přestat s agresemi eh, proti olivovníkům a především v celé Evropě a zabránit agresím proti rybářům ve středozemním moři a také proti evropským vinařům s tím klučením. Já, pane předsedo, bych eh, se díval na to, jak eh, pan Barroso pořádá v Portugalsku velký banket. No a teď má na závěr slovo pan komisař Špidla. Dámy, dámy a pánové, komise eh, na základě strategie, která je vyjádřena v Bílé knize, podporuje všechny návrhy na, a všechny postupy které vedou ke zdravým eh, stravovacím návykům. komise tyto iniciativy aktivně podporuje avšak nemůže podporovat eh, pouze úzce vymezenou linii stravovacích návyků už vzhledem k podstatnému rozdílu mezi jednotlivými členskými státy a mezi jednotlivými regiony stejně tak k rozdílu mezi například jednotlivými středozemskými zeměmi. to ovšem neznamená eh, v žádném případě že to co jsem eh, uvedl ve svém úvodním projevu že komise podporuje návrh eh, zaznamenat středomořskou dietu jakožto lidské kulturní dědictví E, postupujeme tímto směrem je samozřejmě jasné že i když nejsme členem unesco jistě existují způsoby kterými pozici tohoto návrhu posílit. dámy a pánové dovolte mi abych zareagoval jenom na e, jedno vystoupení e, se kterým zásadně nesouhlasím. nevidím žádný důvod pro to abychom přehodnocovali umístění agentury ve finsku. nepochybuji o tom že eh, na tomto místě lidé kteří jsou kolem agentury eh, sdruženi jsou schopni v plném rozsahu a do hloubky hájit a plnit mandát který je agentuře určen. myslím si že tato lokalizace byla správným a odůvodněným rozhodnutím. děkuji vám. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. Nevím, jestli jsou zde velké rozpory mezi členskými státy nebo frakcemi. Je jasné, že v debatě, kterou jsme tady vedli, se žádné takovéto rozpory neprojevily. Německo, Polsko, i Spojené království, i Portugalsko, Španělsko, Kypr. Myslím, jednomyslně ukazují, že podporují tuto iniciativu. Já děkuji všem kolegům a nyní přerušíme na několik minut naše zasedání. Uzavřeli jsme debatu včas a především v klidu, abychom se všichni mohli vyslechnout, což je dobrý začátek roku na našem plenárním zasedání. A navážeme ve 12 hodin hlasováním. Děkuji.